Honorevoli. Vážení poslanci, při zahájení tohoto zasedání jsme nuceni znovu připomenout nevinné oběti vražedného řádění mezinárodního terorismu. Jménem nás všech velmi tvrdě a absolutně odsuzuji tyto akty nelidského násilí a vyjadřuji svou blízkost a solidaritu s rodinami obětí atentátu v Barceloně, Cambrils a finského města Turku. Bohužel došlo i k dalším atentátům za hranicemi Evropské unie. I zde bych vyslovil podporu neevropským zemím, které jsou předmětem takovéhoto barbarství. Dnes 11. září máme 16. výročí útoku na dvojčata. Mnohé země se staly obětí opakovaných útoků a přesto každý z těchto útoků ještě posiluje naše odhodlání společně bojovat proti terorismu, posilovat naši jednotu a posilovat také naši naději v lepší svět. Jsme hrdí na náš život, na naši svobodu, na naši demokracii, kterou budeme hájit, aniž bychom měnili svůj způsob života. Rozhodně Nechceme schýlit hlavu před terorismem. Ale bohužel dnes si musíme také připomenout další nevinné oběti, které přišly o život při nedávných přírodních eh, katastrofách, které zasáhly různé regiony Evropské unie v průběhu léta. Jedná se také o Karibskou oblast a také o Spojené státy americké. Připomínám, že všechny tyto nevinné oběti teď uctíme minutou ticha. Děkuji. Vážený pane Danti, prosím. Děkuji, pane předsedo. Včera večer v městě Livorno v pár hodinách spadlo tolik vody, kolik v posledních osmi měsících. Bohužel toto tentokrát mělo za následek šest obětí jedna celá rodina, dva jsou ještě pohřešováni. Já bych, eh, pane předsedo, vy už jste to udělal, tedy touto minutou ticha připomněl jste všechny oběti jak eh, terorismu, tak přírodních katastrof. Já bych chtěl, abychom vyslali eh, své poselství, své solidarity s městem Livornem, které bylo takto tvrdě postiženo. Jsou tam hmotné škody, já bych byl rád, kdyby se tento parlament znovu postavil za boj proti klimatickým změnám, za nové ekologické politiky, aby ty smutné události, které včera postihly můj region, ale které obecně postihují celý svět, dochází k nim v Evropě i v jiných částech světa, byl bych rád, abychom vyslovili solidaritu, kde bychom znovu potvrdili svůj, své odhodlání bojovat proti klimatickým změnám. Děkuji. Pane Danty, já se připojuji k vašim slovům. Zdá se mi, že odhodlání celé Evropské unie bojovat proti klimatickým změnám je velmi jasné, ale bohužel ty události, ke kterým dochází v Evropě i jinde, nás nutí k tomu neustále posilovat tento svůj závazek a své odhodlání. Pan Pitela, potom pan Prust. Děkuji, pane předsedo. Já sdílím vaše slova, vy jste zmínila tragédie, posledních hodin a také jste připomněl dramatický teroristický útok na dvojčata. Já bych rád připomněl, že před 44 lety 11. září v Casa Rosada Santiago de Chile při bombardování zemřel velký demokratický socialistický lídr Salvador Allende. Mně bylo 14 let, když jsem se doslechl o této zprávě, když jsem to slyšel v rádiu. A ta slova mě zůstala vryta do paměti. Vy můžete zabít mě, říkal Salvador Allende, ale nikdy nezavraždíte mé ideály a mé hodnoty. Já si pořád připomínám tato slova Salvadora Allendeho. My musíme společně bojovat proti každému atentátu na demokracii, svobodu a lidskou důstojnost. Proto věříme v Evropskou unii a proto podporujeme silnější Evropu, silnější evropskou integraci. Děkuji. Pan Prust? Oui. Ano, děkuji, pane předsedo, za tuto minutu ticha, abychom uctili oběti i uragánu Irma který postihl i svatého Martina a další oblasti. My všichni musíme být odvážní, abychom dosáhli toho, aby byl co nejrychleji obnoven pořádek v těchto oblastech a aby nedošlo ještě k dalším škodám. Já vítám práci Evropské unie a DG ETO za vedení komisaře Stylianidise. Toto úsilí musí být ještě posíleno a proto dnes říkám, že je nutno rychle mobilizovat Evropský fond Solidarity, abychom už teď začali pracovat na strategii obnovy těchto postižených území. Tato obrovská krize ukazuje, že je důležité zvýšit koordinaci na evropské úrovni abychom definovali scénáře spojené s novými druhy rizik a připravili strategie řízení kriz, které, krizí, které budou více přizpůsobeny těm katastrofám, jimž mohou občané čelit. Musíme se zaměřit především na to, abychom využili tu strukturu, infrastrukturu civilní bezpečnosti, kterou v Unii máme. Děkuji. Jak velmi dobře víte, pane Průste je na členských státech, aby poslali žádost eh, o využití Fondu Solidarity. Myslím si, že Francouzská republika požádá Evropskou komisi, aby zasáhla a my na tomto plenárním zasedání budeme hlasovat také o uvolnění miliardy 200 milionů aby se pomohlo Itálii, centrální Itálii, kde došlo k zemětřesením, takže si myslím, že zde dochází poměrně k rychlé reakci ze strany komise. Myslím si, že i při této příležitosti bude komise rychle reagovat a tím bude vyslán konkrétní, konkrétní sdělení, pokud jde o solidaritu. Bude to tedy směřováno i k těm občanům těch území, které byly postiženy v poslední době a stejně jako Itálie, i Francie velmi rychle odhlasuje všechny ty návrhy, které předloží komise, pokud jde o využití Fondu Solidarity. Ale samozřejmě nejdříve musí být předložena ta žádost. Nejdříve tedy pan Karim a potom pan Carver. Prosím pane předsedo děkuji vám. mám dvě krátké věci. za prvé jsem četl dnes zprávu od občanů eu žijících ve velké británii kde se zdůrazňuje že jsou stále více obětí diskriminace. Ministři e, britské vlády se na tom také podíleli a prosím, abyste také podnikli všechno možné, aby se něco takového neopakovalo, aby takováhle diskriminace za žádnou cenu nebyla tolerována. Samozřejmě, když se objevují reklamy typu žádní černí, žádní psy, tak musím říct, že nebudeme tolerovat nic takového, jako je tato diskriminace. A za druhé, pane předsedo, co se týká udělování Sacharovovy ceny, najednou držitel Sacharovovy ceny eh, pronáší slova, koná skutky, které jsou proti smyslu té ceny, která byla udělena. Jakým způsobem můžeme na to reagovat, když nositel Sacharovovy ceny se takto myšlenkám této ceny zpronevěří? Eh, Je těžké ovlivnit rozhodnutí, která už byla přijata ohledně chování Nicméně my potom to chování určitě budeme posuzovat, pokud nějaký laureát Sacharovovy ceny bude jednat proti duchu této ceny. Takže já si myslím, že ta odpověď ještě přijde, ale zdá se mi složité zasáhnout ex post a ovlivnit to, k čemu dochází. Pan Carver. Thank you, Mr. President. I wanted to echo Mr. Prosworth. Děkuji, já bych chtěl zareagovat na slova předřečníka týkající se oblastí francouzských teritoriů v Karibiku, ale máme i zámořská území Británie, která byla také výrazně ovlivněna touto přírodní katastrofou a celá řada dalších oblastí. Takže opravdu karibské oblasti si zaslouží naší podporu, ať jsou britské, francouzské nebo nezávislá území, protože zde opravdu byly dopady přírodních katastrof velmi tvrdé, takže prosím udělejte maximum pro to, aby jim bylo pomoženo. Děkuji. Pokud jde o mne, tak eh, zde nejsou žádné rozdíly, pokud jde o sounáležitost. Já jsem tady vyhlásil minutu ticha, abychom si připomněli všechny oběti, jak v Evropě, tak i mimo Evropu. Oběti nejen tedy teroristických útoků, ale i klimatických katastrof, takže já tady nerozlišuji mezi obětmi. Pokud jde o Fond Solidarity, tak bude na jednotlivých členských státech, aby přijali rozhodnutí. Paní Jiménez Beseril. Děkuji, pane předsedo. Já jsem chtěla připomenout, vím, že vy už jste připomněl všechny oběti. Velmi dobře jste řekl, že mezi oběťmi nejsou rozdíly, ale myslím si, že musíme zmínit také oběti zemětřesení v Mexiku. Tam už je více než 100 obětí. Je to naše zpřátelená země a proto si myslím, že je důležité v této chvíli, abychom vyslali podporu pro Mexiko a mexickou vládu. Děkuji. Jako předsedkyně delegace pro vztahy s Mexikem jste to připomněla opravdu velmi vhodně, ale v té minutě ticha byly zahrnuty samozřejmě i ty oběti mexického zemětřesení a všech katastrof, k nimž došlo v tomto hrozném létě všude po světě. Takže pokud nejsou žádné žádosti o slovo, tak budeme pokračovat a navážeme na zasedání, které bylo ukončeno 6.7. Zápis byl rozdán. Ptám se, zda máte nějaké připomínky k zápisu. Ne, takže zápis je tímto schválen po demisi pana Petra Macha a paní Glenis Wilmot